baterek umožňuje podporovat vyšší vzdělávání a tak dále. A zároveň je to důležité pro rozšiřování Evropské unie. My bychom si měli poučit z minulosti a zajistit spolupráci mezi našimi občany, mezi jednotlivými regiony. Myslím si, že to vůbec není něco zastaralého. Naopak, toto je moderní přístup, velice moderní přístup protože interregionální inovační projekty, například to jsou projekty, které jsou zásadní. Občas eh, jsou to tak malé projekty, že nemají potom ten dostatečný rozsah, ale když to umožníme víc, propojení více měst, více regionů, tak to bude mít právě ten kýžený dopad nebo 3D tisk a tak dále. To jsou právě ty inovační iniciativy, teritoriální spolupráce, to, co jsou kvalitní iniciativy, nejde o staré politiky, jde o politiky, které se dívají spíše do budoucna. Děkuji, to je skutečně nesmírně vzrušující, ovšem čas vypršel a nyní za socialisty a demokraty to bude paní poslankyně Breso. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vystupuji po třetí dneska odpoledne a ráda bych řekla, že podobně jako mnoho předřečníků i já pocházím z takového pohraničního regionu a Interreg ehm, je úžasným nástrojem pro spolupráci mezi našimi teritorii, mezi jednotlivými regiony. Toto je opravdu úžasný příklad přidané hodnoty a úspěchu evropských politik. Díky Interregu Evropská unie je právě projektem míru, prosperity, bohatství. Pro mnoho projektů v této oblasti jsme díky dostatečným prostředkům zlepšili kvalitu života našich občanů. Dále jsou to jiné nástroje teritoriální spolupráce, jež nám umožňují zlepšovat život našich lidí a my v Evropském parlamentu bychom na to měli být hrdí, na to, že se nám to povedlo, že tyto projekty jsou úspěšné a já doufám, že budeme schopni skutečně poskytnout více než 11 miliard eur v následujícím volebním období, tak abychom zlepšili život našich občanů, čili skutečně podle mého názoru je to kvalitní výsledek. Děkujeme, říká pan předsedající a nyní to bude za ALDE pan Matis van Miltenburg. Prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Přezranční spolupráce je jedním z nejviditelnějších projektů Evropské unie. Program Interreg dobře funguje 10 let a umožňuje lidem překračovat hranice a pracovat přes hraničním kontextu. Pro instituce a infrastrukturu to znamená, že jsem velice rád za to, že Evropský parlament chce, aby byla tato spolupráce podpořena 11 miliardami. Tyto prostředky jsou nezbytné a lidé hovoří o interregionální inovativní investice. My bychom se přáli, aby se tato investice promítla i do akademických institucí. To znamená, že bychom naše prostředky mohli sloučit na Evropské unii a vytvářet nové produkty a služby, které bychom uváděli na trh. To je finanční podpora, která je poskytována těmto cílům. My musíme investovat do lepší a vyšší evropské přidané hodnoty. Pokud chceme tyto investice realizovat na evropské úrovni, tak si Evropa lépe povede vůči Spojeným státům a Číně. Lepší spolupráce, lepší soudržnost v Evropě to vše povede k, k více pracovních příležitostí a já doufám, že velice rychle se podaří nastartovat jednání s radou ohledně tohoto nově, nového nařízení. Já myslím, že je velice důležité udržet tempo a zajistit, aby nový program Interreg byl spuštěn v roce 2022, abychom vyloučili další hranice v Evropě. Děkuji. Děkuji Pan Rope zde není, ale je zde pan Joachim Celer. Eh, Paní komisařko, je dobře, že tato zpráva je doprovázená debatou, protože tato zpráva si to opravdu zaslouží, i když už se blížíme půlnoci. My jsme ze začátku počítali pouze s krátkým představením v rámci pléna této zprávy a jsem velmi rád, že se o ní debatuje, protože neexistuje žádná politická oblast v Evropě, která by se obešla bez přeshraniční spolupráce i v, eh, v souvislosti se soudržností. Opravdu přeshraniční spolupráce je zcela zásadní. I když ty státní hranice zmizely, tak i přesto v jednotlivých členských státech existují různé právní administrativní systémy které stěžují právě přeshraniční spolupráci a právě tady Interreg programy mohou eh, pomoci a pomáhají právě v těch eh, regionech, které jsou nejvíce znevýhodněné. A díky tomuto, těmto programům ta přeshraniční spolupráce opravdu může probíhat. A právě toto nařízení by mělo pro další finanční období tuto spolupráci ještě posílit. To znamená, ta spolupráce nemůže být snížená či zmenšena. Naopak, musí být minimálně zachována. Musíme zajistit, že ta administrativní zátěž bude snížena. A jeden zásadní pokrok tohoto nového nařízení je to, že tady tato spolupráce nebude omezená na jednotlivé členské státy, ale dochází tady k propojení také s politikou sousedství. A e, pan zpravodaj opravdu tu, to nařízení promocí této zprávy opravdu zcela zásadně zlepšuje a také získal velkou podporu. Omlouvám se. Według mě e, bardzo e, Um, uh, Je to velmi důležité nařízení a proto mu musíme věnovat dostatek času. Děkuji bardzo, poděr... Děkujeme, ano. Ano, to skutečně podporuji, to, co si zrovna řekl, ale musíme dodržovat čas. A nyní pan Krištof Hetman. Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové. Evropská územní spolupráce Jednak pokud jde o společné projekty, spojování mezi lidmi, to je samotnou podstatou Evropské unie. Proto jsem rád, že hodnota tohoto projektu je potvrzená i přes jednotlivé části tohoto návrhu. Jsou zde různé návrhy na zjednodušení, využívání mm, například pro menší beneficienty, dále snížený počet kontrol a tak dále. Proto si myslím, že přidaná hodnota bude ještě vyšší. Proto jsem rád, že zde hovoříme o důležité roli přeshraničních regionů a zároveň přeshraniční spolupráci, která získala dostatečný, eh, dostatečnou část rozpočtu. Interreg, tak jak říká pan zpravodaj, mm, pokud chceme jeho maximální využití, potřebujeme i vyšší eh, potřeby snížení spolufinancování a právě eh, zvýšení spolufinancování a proto podporuje 85 N plus 3, eh, jeho změna na N plus 2, podle mého názoru, je docela problematické. Mohlo by to znamenat ztrátu finančních prostředků, protože zde nebudeme mít dostatek času pro využití těchto prostředků. Já mm, jsem vám ušetřil pět minut času eh, eh, a rád bych poděkoval eh, za to, co řekl pan Celer, co bylo skutečně velice rozumné. Ano, pokud jde o pana Celera, já s tím souhlasím, ale ušetřil si nám pouze pět vteřin a ne pět minut. No a nyní to bude ještě místo předseda Evropského parlamentu před části, kde pan Varkal Siso, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. I když v této době hovoříme o tolika nových eh, zdech a egoismu, tak samozřejmě v konečném důsledku nám musí jít hlavně o eh, našich občanů. A naše zkušenost, kterou sdílíme Portugalsko a Španělsko od roku 89. To znamená spolupráce mezi našimi úřady pomohla zlepšit život v Algarve, v Aligiu, v Galíci v tuto chvíli tato spolupráce je stělesňována programem Interreg, který, který vlastně smazává všechny hranice mezi Španělskem a Portugalskem a e, pomocí tohoto příkladu chci ukázat, jak důležité je efektivně řídit život e, na hranicích. A proto musíme dělat všechno pro to, aby prostředky na tento program nebyly zkráceny. Nicméně jedna věc je zcela jasná. Politika soudržnosti musí být chráněna, musí být posílována, protože zlepšuje život lidí prostřednictvím projektu, jako je mimo jiné Interreg. V kontextu, kdy populismus eh, je E, stále vzrůstá. Musíme se soustředit na věci, které jsou důležité. Stavba nových e, nemocnic, e, stavba infrastruktury, to jsou věci, které jsou pro nás důležité. Proto prosím, podporujme mírové spolužití, podporu výstavby nové infrastruktury, infrastruktury. a začněme Interregem, prosím. Děkujeme a tím se dostáváme do části Catch the Eye. Především bych rád poděkoval všem kolegům a kolegyním, za to, že se přihlásili skutečně jenom ti, kteří zatím nevystoupili v této části KGI. Pan kolega Buda má slovo jako první. Děkuji za slovo, pane předsedající. Děkuji za možnost vystoupit. Evropská územní spolupráce je nesmírně důležitou politikou, je zásadní pro rozvoj našich regionů a proto tato iniciativa různých teritoriálních skupin přináší obrovské a úžasné výsledky při implementaci například projektů v oblasti strukturálních fondů. Právě proto by členské státy měly těmto skupinám dát možnost rozsáhlejších kompetencí a vytvořit různé možnosti eh, spolupráce, investic a vytvořit z těchto skupin mm, právnické osoby, právnické subjekty. Dále je důležitá spolupráce na projektech společného zájmu. Cílem je formulování společných cílů, eh, které eh, jsou společné pro tyto skupiny. My například máme takovou alianci u nás v Rumunsku, kde se snažíme využívat tyto evropské prostředky a snižovat byrokratickou zátěž. Děkujeme. A posledním bude paní Rosa Damato. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme nesmírně spokojeni s odvedenou práci, prací návrh komise, původní návrh eh, představoval různé problematické oblasti, ovšem prostřednictvím pozměňovacích návrhů jsme tak zlepšili a zdůraznili především eh, programy, které nám ležely na srdci, například námořní doprava. Zvýšili jsme finanční prostředky Interregu o téměř 11 miliard a zároveň jsme dosáhli 80% evropského kofinancování a předfinancování. Toto představuje dostatečné finanční toky a likviditu pro projekty v jednotlivých um, teritoriích, um, přeshraničních regionech a tak dále. Dále eh, víme, že nás čeká hlasování ohledně víceletého plánu, víceletého finančního rámce pro 2001-2007 a díky tomu si myslím, že dosáhneme kýženého pokroku celé Evropské unii. Děkujeme za to, že jste dodržela čas a nyní má slovo paní komisařka. Prosím, ještě jednou vám dávám slovo. Tak vel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajům. Já jsem si pečlivě vyslechla celou debatu a chci vás ujistit, že Evropská komise bude územní spolupráci vnímat jako zásadní prvek politiky soudržnosti a evropské politiky. Komise eh, zaznamenala eh, názory Evropského parlamentu, které zde byly vysloveny. Já vám děkuji za podporu pro interregionální inovativní investice. My se opíráme o předchozí zkušenosti a máme za to, že tyto prostředky budou velice žádané. Odvedli jsme spoustu práce a v tuto chvíli se chceme ujistit o tom, že budeme schopni pokračovat a to zjednodušeněji a efektivněji. Evropský parlament musí být velmi silným partnerem celého našeho úsilí. Děkuji vám za usilovnou práci a já doufám a jsem přesvědčena o tom, že za rumunského předsednictví postoupí v dané věci i rada, tak aby nařízení o Interreg bylo přijato a bylo tedy připraveno na další programovací období, aby vše proběhlo v roce 2019. Já vám mnohokrát děkuji i za to, že jste v sále setrvali. Děkuji a dobrou noc. To my děkujeme, paní. rovněž jim my děkujeme. Děkujeme za to, že se s námi zůstala tak dlouho, paní komisařko, za to, že jste tak trpělivě zůstala až do konce našeho dnešního pořadu jednání. A úplně poslední slovo poprosím pana zpravodaje Paskala Arimu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám tu čest hovořit eh, ty poslední dvě minuty tohoto dnešního pracovního dne Evropského parlamentu. Nicméně eh, díky tomu mohu také poděkovat, to znamená děkuji, děkuji všem, kteří se zúčastnili této debaty, děkuji také všem stínovým zpravodajům, kteří se účastnili toho vyjednávání, kteří byli velmi aktivní během eh, zasedání stínových zpravodajů. Eh, děkuji také Evropské komisi, která tento proces aktivně doprovázela, byla vždy na naší straně a rád bych to spojil také s prozbou, aby rumunské předsednictví bylo tak motivováno, aby mohli co nejdříve přijít se svým general approach, abychom co nejdříve mohli otevřít trialog a abychom ukončili tedy práci na této zprávě ještě před koncem našeho mandátu. Cílem musí být to, aby tento text byl pro nové finanční období co nejjasnější a aby pro všechny, kteří pracují in situ, se mohli co nejdříve připravit na tu novou fázi, aby ty programy byly co co nejrychleji a nejlépe implementovány. Děkuji tedy ještě jednou všem za spolupráci a doufám, že Interreg bude velmi dobře fungovat i v budoucnosti. Děkujeme, pane zpravodaji, tím končíme rozprávu k tomuto tématu. Hlasovat budeme zítra a opětovně se uvidíme zítra 16.1. ve středu od 8.30 do 14.30 a od 15. do půlnoci. Pořád jednání máme k dispozici na internetové stránce Evropského parlamentu. Ještě jednou bych vám rád všem poděkoval, paní komisařce samozřejmě, poslancům a poslankyním za